A teď máme na pořadu jednání prohlášení Rady a komise o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Nebude catch the eye ani modrá karta. Jako první vystoupí paní Čot za radu. Prosím. And honorable members. <clears throat> Vážený předsedo, vážení poslanci, před dvěma týdny jsem schrnula kroky, které učinila Rada po schválení Rady, co se týče dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie a Euroatomu a schválení politické deklarace, která nastavuje rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím loni v listopadu. To bylo poté, co jsem se dozvěděla o výsledku významného hlasování ve Westminsteru, hlasování, eh, jež jsme vyslechli s, eh, s politováním. Eh, doufali jsme, že britský parlament se probudí a také britská vláda společně přijdou s jasným nastavením orientace a načasování. Jak jsem pochopila včerejší hlasování, k tomu nedošlo a my budeme čelit další ještě větší nejistotě. Jaká mají být ta alternativní aranžma, e, která premiérka má nyní sjednávat s EU. Jakým způsobem máme chápat alternativní e, aranžma? E, I přes jasné stanovisko EU, že ta dohoda, eh, která byla dosažena, je nejlepší optimální text, jehož bylo dosaženo. Nechci spekulovat o různých variantách, které by se mohly odstnout na stole. Je ale jasné, že aktuální situace eh, představuje větší pravděpodobnost tvrdého Brexitu a to by mělo závažné dopady na nás všechny, zvláště ovšem na Spojené království. Ekonomické subjekty stále hlasitěji eh, si stěžují na dopad této nejistoty, nejen co se týče jejího, její orientace, ale také eh, načasování, eh, dopadá to na jejich aktivity, investice a pracovní místa. Je rovněž jasné, že tato nejistota a k ní vedoucí a tenze, která k ní vede, stále ještě více bude zkoušet naši jednotu a odhodlání. Proto je opravdu nezbytné na jedné straně eh, odolat eh, pokušení bilaterálních dílů a na druhou stranu reflektovat společný účel eh, v rychlém schválení rezervních opatření odpovědnost za zajištění eh, schody, eh, eh, schody na odchodu Spojeného království padá na hlavu britské vlády a parlamentu. Je na nich, aby splnili svou část ratifikačního procesu. V tomto ohledu, co se týče našich principů a stanovisek, především co se týče, co se týče práv občanů a irské pojistky, Měli bychom být otevřeni eh, hovorům a vyjasnění, pakliže to napomůže procesu ratifikace ve Spojeném království. Bylo jasně řečeno, že znovu vyjednání té dohody nepřipadá v úvahu. I přesto bychom měli být ochotně jednat, jakmile britská vláda vyjasní eh, další kroky na své straně. V mezidobí i nadále budeme pokračovat v procesu ratifikace v Evropské unii. Jak jsem slyšela, to také eh, pokračuje v Evropském parlamentu. Vzhledem k té výše zmíněné nejistotě, jak co se týče načasování, tak i obsahu, musíme pokračovat v přípravách na veškeré na veškeré výsledky, včetně tvrdého Brexitu. Rada a členské státy na vnitrostátní úrovni zintenzivňují práci, eh, co se týče připravenosti a navazují na solidní práci, která již byla v tomto směru provedena. To samozřejmě znamená novou legislativní akti, eh, aktivitu eh, téměř ke konci funkčního období. Věříme ale, že budeme-li pracovat společně, podaří se nám dosáhnout výsledku už se nám podařilo dosáhnout dohody, co se týče některých eh, návrhů, které mají vztah k Brexitu. Budeme se snažit zjednodušit schválení nez, nezbytných eh, rezervních opatření včas. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Mr. Chiot. Děkuji, paní Chiot. Další je předseda uh, Evropské komise. Mr. President, honorable members. Pane předsedo, vážení poslanci, za méně než 60 dní Spojené království má opustit Evropskou unii. To je špatné rozhodnutí. I když komise hájila zájmy Evropské unie, duch úcty a přátelství nás provázel všemi fázemi vyjednávání. Dosáhli jsme dohody Odsouhlasili jsme si politické prohlášení na úrovni 27. Dohoda o vystoupení je jediný způsob vystoupení a nejlepší řešení. Řekli jsme tak v listopadu, v prosinci, zopakovali jsme to také po hlasování v House of Commons v lednu. Následná rozpráva v House of Commons včera a hlasování eh, to nijak nemění. Nebude se o dohodě o vystoupení znovu jednat. Obě dvě strany řekly hlasitě a jasně, že není možné se vracet eh, k tvrdé hranici s Irskem. Není možné vrátit se do temné minulosti. Já věřím závazku premiérky v této věci, ale rovněž věřím, že potřebujeme záchranou síť, která nás ochrání před tímto rizikem. Zatím nemáme žádné žádnou touhu a přání tuto záchranou síť využít. Na druhou stranu žádná záchranná síť není záchraná, pokud je ji možné kdykoliv odstranit. Někdy tak to už bývá a nabývám dojmu, že některé země eh, by chtěly opustit eh, pojistku, ale tady nejde o žádnou hru nebo jednoduchou bilaterální záležitost, ale o věc, eh, která se týká toho, o čem je členství v EU. Irská hranice je naší společnou hranicí. Dámy a pánové, Víme z včerejší diskuze, že House of Commons je proti celé řadě záležitostí, například proti odchodu bez dohody, je proti pojistcem ohledně Irska, ale stále ještě nevíme, co přesně House of Commons eh, žádá. Koncepce alternativního uspořádání není nová. Již se o ní diskutovalo při vyjednávání. Hovoří se o ní také v politickém prohlášení. A v našem dopisu premiérce Mayové Donaldu Tuskovi je to eh, určeno jako prioritní záležitost, ale tato koncepce to není plán, to není žádné provozní řešení a řada poslanců House of Commons eh, ať už na straně těch, kteří hlasovali pro či proti pozměňovacím návrhům, eh, to dobře vědí. Já budu nadále v úzkém kontaktu s premiérkou Mayovou velice si ji vážím, budu ji naslouchat, ale zároveň budu dbát na postoj Evropské unie, který eh, jsem dnes eh, předložil. Dámy a pánové, pane předsedo, dovolte, abych vám jasně řekl, že včerejší hlasování zvýšilo riziko neuspořádaného odchodu Spojeného království. Musíme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom se připravili na všechny scénáře, i na ten nejhorší. Komise zahájila svou přípravnou práci v prosinci 2017 a v uplynulých týdnech eh, v úzké spolupráci s vaším parlamentem, pane předsedo, jsme tuto přípravu urychlili. Vyslal jsem tým do každého hlavního města, abych pomohl přípravě členských států. Evropská rada přinesla svou podporu tomuto procesu, této práci. My jsme až k dnešnímu dni uspořádali 88, nebo vydali 88 různých dokumentů, kde se uvádí dopady Brexitu a také 18 návrhů, legislativních návrhů. Tři poslední se týkají Eh, sociálního zabezpečení Erasmu. To vše bylo dneska přijato. Já bych chtěl poděkovat eh, všem poslancům, kteří nám pomohli a kteří nám nadále pomáhají a doufáme, že se brzy dohodneme a vyřešíme všechny dosud otevřené záležitosti. Dnes je více než kdy jindy důležité, aby Evropská unie zůstala odhodlána a jednotná, stejně jako byla v průběhu celého tohoto procesu. V této práci se musíme řídit zlatým pravidlem. Nesmíme opakovat eh, ty výhody, které vyplývají z prohlášení z politického prohlášení nebo z té dohody o vystoupení. Já jsem od přírody optimista a věřím v demokratické instituce ze svého přesvědčení. A to mě vede k tomu, že věřím že může být a bude dohoda se Spojeným královstvím, abychom mohli společně dále pokračovat v našem novém partnerství. Budeme dnem i nocí pracovat, aby se to stalo a abychom zajistili, že budeme připraveni, pokud se to nepodaří. Každopádně se vždycky postarám o to, aby tento parlament jako první byl informován a jako poslední rozhodoval. Děkuji než dám slovo našemu vyjednavači, panu Michelovi Barnierovi, tak bych rád zdůraznil, že pro Evropský parlament, ať už je řešení Brexit jakékoliv, problému Brexit jakékoliv, pro nás obhajoba práv evropských občanů, těch 3,5 milionů, kteří žijí ve Spojeném království, je pro nás prioritou a také hájíme práva Britů žijících eh, v Evropské unii. Takže v první řadě jsou občanská práva britských občanů i občanů z jiných zemí. Děkuji. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové poslanci, eh, paní státní tajemnice. Především děkuji pane předsedo, že jste mě dovolil znovu tady na plenárním zasedání vystoupit. A tak den po dni společně s předsedou Junckerem konsolidovat klima důvěry, transparentnosti, dialogu, které jsme společně vytvořili, společně s vámi, dámy a pánové. Především z Brexit Steering Group pod vedením Guy Verhofstadta se kterou spolupracujeme už rok a půl. V podstatě každý týden se scházíme. Dámy a pánové, včera poprvé britská premiérka Theresa May otevřeně volala po znovu projednání dohody o odstoupení. Ještě před hlasováním včera večer tím pádem zaujala určitou distanc, se distancovala od té dohody, kterou ona sama vyjednala, na které jsme se shodli. A britský parlament předložil podporu pozměňovacího návrhu pana Bradyho, který žádá, aby backstop v irském protokolu byl nahrazen alternativními mechanismy, které nebyly zatím nikdy definovány. Zároveň House of Commons odmítnul scénář no deal, aniž by nějak upřesnil, jak takovému to scénáři hodlá zabránit. Takže to je současná situace dnes odpoledne. V průběhu tohoto velmi dlouhého a mimořádného jednání Nastal okamžik, který bych, pane předsedo, mohl, protože jsem byl v první linii, i tedy za vaší podpory, podpory prezidenta Junckera, Tuska i vás, tak jsme v okamžiku, který je závažný. Velmi závažně až kritický. Předseda Juncker připomněl, že sdílíme vůli britského parlamentu vyhnout se odchodu bez dohody. A včera tedy parlament hlasoval proti no deal. Ovšem to nemaže to riziko, neodstraňuje to riziko, že to bude bez dohody. Dámy a pánové, ta dohoda o vystoupení je nejlepší a v podstatě jediný způsob, jak zajistit spořádaný odchod Spojeného království a umožnit tím pádem hladký a bezproblémový průběh svrchovaného rozhodnutí britského lidu, které respektujeme, vystoupit z Evropské unie. A já doufám přes dnešní problémy, že se nám podaří dosáhnout tohoto cíle. Když budeme realističtí a budeme zároveň dodržovat eh, a respektovat ostatní, musíme respektovat jeden druhého a snad se to potom podaří. Backstop je součástí dohody o vystoupení a tato dohoda nebude znovu otevřena. Závěry prosincové rady, které jsou plně v souladu s usneseními Evropského parlamentu, rozhodně nevnášejí žádné pochyby. Chci říct pár slov eh, k té pojistce, k backstopu, aby se všichni uvědomili, o co se jedná. Tento backstop to není žádné dogma. Je to řešení, realistické řešení. My jsme v průběhu jednání pod vaší kontrolou hledali řešení problému, který vznikl především eh, v Irsku díky Brexitu jako takovému. Backstop eh, v dohodě o vystoupení je výsledkem těchto velmi intenzivních jednání, které vedeme už dva roky spolu se Spojeným královstvím, nikdy proti Spojenému království. Backstop je pragmatická odpověď na jedinečnou situaci na Irském ostrově poté, co se svrchovaně Spojené království rozhodlo, že vystoupí nejen eh, z Evropské unie, ale také z jednotného trhu a také nakonec opustí celní unii. Dva roky jsme potřebovali k tomu, abychom našli toto řešení, které slaďuje různé požadavky. První požadavek pro nás, pro všechny, je zabránit za každou cenu obnovení tvrdé hranice v Irsku. To znamená zachovat podmínky, které vládnou už 20 let. To znamená mír, stabilita, dialog na Irském ostrově. Od podepsání velkopáteční a Belfastové, dohody z Belfastu. Musím připomenout, že Spojené království ústy své premiérky několikrát potvrdilo, že chce být garantem plnění velkopáteční dohody. A my už 20 let jim pomáháme programem PISA, evropskými politikami i evropským rozpočtem. Napomáháme dobrému úspěchu této spolupráce mezi různými společenstvími, různými komunitami. To je tedy první požadavek. Druhý požadavek – to je eh, žádost eh, britské vlády, aby Severní Irsko a Spojené království bylo na jednom celním území. A třetí požadavek, to je zase náš požadavek, za ten my jsme kolektivně zodpovědní, to je zachování celistvosti jednotného trhu. A to je pro nás zásadní. Irská hranice se z britské vůle stane hranicí Evropské unie a vnitřního trhu. Bude to naše nová vnější hranice. A teď jde o to, abychom zajistili ochranu všech spotřebitelů a všech podniků Unie. Řeknu to ještě konkrétněji. Britské rozhodnutí opustit Evropskou unii, jednotný trh a vnitřní trh má praktický dopad a sice veškeré zboží každé živé zvíře, každý produkt rostlinného či živočišného výrobu, který z Velké Británie se dostane do Severního Irska, se dostane nejen do Severního Irska a do Irska, ale vstoupí také na jednotný trh, na jednotný trh vašich zemí. A povaha, kvalita, bezpečnost, regulérnost tohoto produktu, ať už to souvisí s ochranou eh, zvířat nebo čímkoliv jiným, vyžaduje kontroly, které provádíme na všech vnějších hranicích, všude v Evropské unii, to znamená daňové kontroly, sanitární kontroly, veterinární kontroly a jiné kontroly podle předpisu. A my tuto ochranu dlužíme všem spotřebitelům a 22 dvěma milionům podniků, všem těm, kteří tvoří vnitřní trh. A mezi těmi, kteří dnes eh, žádají o zrušení tohoto backstopu, jsou eh, britští poslanci. Já jsem jednoho ráno ještě dnes poslouchal, kteří přece jen s námi vyjednávali a kteří velmi dobře vědí, že tento backstop je řešení, které jsme nalezli pro to, co, jak říkal Jean-Claude Juncker, je srdcem našich povinností a principů. To znamená, ochrana vnitřního trhu ve všech jeho rozměrech. Práva sociální, hospodářská práva, práva spotřebitelů, environmentální práva, ochrana podniku a spotřebitelů. Dámy a pánové, já když poslouchám některé, kteří se i účastnili jednání a teď vystupují takovýmto způsobem, tak já opravdu tuto blame game nedokážu akceptovat. Oni chtějí teď proti nám takovou tu hru na obvinování sehrát. Chtěl jsem říci po předsedovi Junkerovi, že neuděláme nic, co by ohrozilo vnitřní trh. Říkám to zcela v klidu. Neuděláme nic, co by ohrozilo budoucnost Evropské unie v souvislosti s tímto jednáním. A jak říkal předseda Juncker, přesto jsme otevřeni různým alternativním řešením, která byla včera zmíněna v House of Commons. Irský protokol a politické prohlášení je také zmiňují. Dopis předsedy Junckera a Tuska z toho dokonce činí prioritu v příštích jednáních. My jsme připraveni na tom začít pracovat, jakmile bude podepsána tato dohoda o vystoupení. Ale dnes, upřímně, nikdo ani na jedné, ani na druhé straně není schopen přesně říci, jak by měla tato alternativní řešení vypadat, aby byla funkční a aby skutečně splnila cíle backstopu. A proto znovu v klidu a jasně říkám, že v této chvíli, pokud je o tuto dohodu o vystoupení, tak jak je dnes navržena, k ratifikaci, tak my pro tuto dohodu tento backstop potřebujeme v této podobě. Dámy a pánové, odmítnout backstop znamená odmítnout řešení, ke kterému jsme dospěli spolu s Brity, ale problém sám přetrvává, tak jak jsem ho popsal. K tomuto bodu a nad rámec té otázky alternativních řešení, která jsem zmínil, Evropská rada i Evropský parlament už několikrát jasně odmítli myšlenku nějakého časového limitu nebo jednostraného odchodu z backstopu, protože takováto myšlenka by okamžitě vyprázdnila náplň toho backstopu. To je pojistka, kterou chceme použít, nebo tedy nechceme použít, ale je tady, kdyby náhodou někdy jsme ji potřebovali. A konečně chci připomenout, že dohoda o vystoupení, o které tady hovoříme a kterou znáte, jde daleko nad rámec Irska. Tato dohoda zajišťuje práva více než 4,5 milionu občanů. Pane Tajány, vy jste se zmínil o prioritě Evropského parlamentu. My jsme si tuto prioritu vzali za svou a ať se stane cokoliv, tato priorita, pokud je o zabezpečení práv občanů, našich eh, spoluobčanů, kteří žijí, těch 3,5 milionů ve Spojeném království. Určitě. A také práva toho 1,5 milionu britských občanů, kteří žijí v našich zemích. To bude i nadále naše priorita. Tato dohoda chrání všechny příjemce evropských rozpočtů. Ty závazky, které přijala 28, musí být dále ctěny. Zavádí se přechodné období 21 měsíců, kde úřady na obou stranách se budou moci připravit na svůj příští vztah a bude to velmi krátký čas, náročný, kdy budeme muset hodně jednat o tom budoucím vztahu v nové etapě jednání. Tato dohoda je předpokladem k tomu, abychom dosáhli důvěry mezi Spojeným královstvím, které zůstane partnerskou, spřátelenou zemí, naším spojencem a Evropskou unii. Musí to být skutečné, pevné a ambiciozní partnerství. Jen chci říci, že pokud jde o ten budoucí vztah, Evropané jsou připraveni i v následujících dnech budou připraveni být ještě ambicioznější a budou připraveni přepracovat intenzitu i povahu našich budoucích, především hospodářských vztahů. A vy víte, dámy a pánové poslanci, že existuje několik modelů spolupráce, hospodářské spolupráce se třetími zeměmi. Každý z těchto modelů má svou rovnováhu práva a povinností, ale existuje celá řada modelů. A chci pouze říci, že pokud by se ta britská žádost vyvinula a nebyla by to pouze žádost o dohodu o volném obchodu, na které jsme se dohodli, tak my budeme připraveni o tom diskutovat a reagovat na novou britskou ambici. To už jsme tady říkali, říkali jste to i vy ve svém usnesení i Evropská rada. Dámy a pánové, já jsem se zmínil o realismu a stejně jako tady paní státní tajemnice říkala, chybí méně než 60 dnů do odchodu Spojeného království a House of Commons zatím nepřišel s žádným přijatelným řešením pro Evropskou unii. A v tuto chvíli, jak říkal předseda Juncker, je urgentní a nutné připravit se na všechny scénáře a zavést všechna nouzová opatření. A tu je práce, která byla svěřena generálnímu tajemníkovi a všem týmům, kteří pracují s vámi, s vašemi výbory i se všemi členskými státy. Děkuji vám za pozornost i za důvěru. Děkuji, pane Barně. Určitě se můžete spolehnout na podporu Evropského parlamentu. A prvním řečníkem je pan Elmar Brok za frakci EPP. Herr Präsident. Pane předsedo, paní předsedkyně rady, pane předsedo komise, milí Michele Barniere, vážení kolegové, Nejprve chci poděkovat eh, panu Jonkrovi a Michelu Barnier za dobrou spolupráci, skutečnou transparentnost, informace a že nám také naslouchali během tohoto procesu. Dobrý příklad spolupráce. A z toho vyplývá také naše pevné vědomí, že eh, budeme dále podporovat tuto vyjednávací strategii. Eh, my jsme zažili hlasování Eh, hlas, hlasování ve dolní komoře eh, britského parlamentu. Všechny eh, racionální návrhy byly odmítnuty. Teď přijede paní May ještě po třetí či po čtvrté do Bruselu znovu vyjednávat o backstopu. Není to nic nového. Co je důležité, předtím než přijede, aby oni se konečně dohodli mezi sebou. Je skandál, že premiérka a e, opozice spolu již tři roky e, nemluví, e, aby se dozvěděli, co chtějí, než budou obtěžovat ostatní. Prosím, mluvte spolu. Domluvte se na konstruktivní myšlence a pak se vraťte do Bruselu. To je důležité. Hovořte spolu. My jsme jednotní, vy nejste jednotní v rámci Toryů, Labour Party. To je ten hlavní problém. My zde vidíme vlastně, že tam je negativní většina, která se stává z řady skupiny, která se stává eh, od eh, zastánců eh, Remain až po, až po Brexit bez dohody. Někteří, někteří, někteří věří v to, někteří bez rozumu v něco jiného, ale všichni odmítají Eh, všechno ostatní než referendum. Pokud tato situace bude přetrvávat, nic se nevyřeší a pak může přijet paní May s dalšími nápady na backstop. Ze stejných důvodů to bude znovu odmítnuto. A musíte si uvědomit jednu věc. Irsko je členem Evropské unie. A eh, díky, také díky Evropské unie se podařilo se podařilo dosáhnout velkopáteční eh, dohody. Ještě si vzpomínám na všechny kolegy, kteří eh, na ní pracovali. My toto budeme hájit. My tento program budeme hájit. My nechceme tvrdou hranici. Ne, jak bylo několikrát řečeno ze strany Británie, poprvé v prosinci 2017, že chtějí backstop. To musí být naprosto jasné, že my budeme bránit eh, Irsko a pokusíme se o měkkou hranici, ale proto se musí najít také většina v britském parlamentu. Co se týče backstopu a eh, celní unie, to byl britský návrh, Evropská unie přišla s jinými návrhy. To znamená, že oni eh, vlastně Eh, chtějí eh, jednat eh, o něčem, co mm, sami navrhli. Zdá se mi to hloupé. Oni musí v Londýně vzájemně spolu jednat a spolu si to vysvětlit. A až tedy budeme mít dohodu o vystoupení, pak nastoupí úprava přechodné doby, kde lze, kde lze vyjednat všechno možné něco ale Norsko, něco ale Švýcarsko, to je všechno možné. Ale přes backstop tedy to nepůjde. To musí být naprosto jasné. Nejde ani o to, že by byli tolik proti backstopu, ale mnozí z různých důvodů prostě nechtějí vůbec dohody dosáhnout. Eh, je velice důležité, abychom byli připraveni hovořit otevřeně, až tedy přijdou s nějakým návrhem, eh, přivítat je, znovu opakovat, že nesložíme, že nestojíme o Brexit bez dohody, což oni tvrdí také, že nechtějí. Já sám vůbec nestojím o Brexit, ale to je britské rozhodnutí, je to potřeba akceptovat a musíme ty škody maximálně omezit pro obě strany. Jedna věc je pro mě jasná a to si musí Britové uvědomit. Škoda Velké Británie vždy bude větší. Evropský trh je 14krát větší než britský. A všichni dále budeme v Evropě vyrábět, i když, i když Británie odejde. Eh, pro Británii to bude velice eh, nepříjemná, bolestná hodinka, až Evropskou unii eh, opustí a musí přijít s vlastní konstruktivní pozicí. Děkuji. Excellent German from the British. Vynikající Němčina tady z britských řad. Teď další řečník na seznamu, pan Gvaltieri za SAD. Děkuji, paní předsedkyně pane předsedo komise, vážený Micheli, těžko se popírá, že čelíme velice obtížné, závažné situaci a že riziko odchodu bez dohody roste. House of Commons hlasoval, odmítl eh, Brexit bez dohody, ale zároveň požádal o náhradu irské pojistky alternativním řešením, což není funkční možnost. S překvapením jsme viděli, že stejná premiérka, která před několika málo dny řekla, že nejlepší pojistkou je to, co je součástí eh, navrhované eh, smlouvy, volá po jejím nahrazení to možná dočasně sjednotilo politické strany, ale určitě to neposkytlo základ pro politické řešení slepé uličky Brexitu. Proto musíme znovu vysvětlit, proč tento parlament a také Evropská rada v rámci svého vyjednavacího mandátu jasně řekli, že funkční a právně závazná pojistka je eh, zásadně důležitým pilířem dohody o vystoupení a že nebudeme souhlasit s žádnou smlouvou, která nebude pojistku obsahovat. Prevence tvrdé hranice a ochrana mírového procesu v Irsku to není něco, co bychom chtěli eh, čistě vnucovat. Také integrita jednotného trhu není věc, o které může Evropská unie nebo chce jednat. Záruka hm, backstopu to je nutná věc, eh, pojistka, která zajistí, že pokud eh, dohoda o budoucích vztazích nebude uzavřena do konce přechodného období, tak eh, alespoň nějaké minimální pojistky nastoupí a hranice zůstane otevřená, přičemž bude zachována integrita jednotného trhu. Chci připomenout, že irská pojistka byla upravená na žádost vlády Spojeného království a vůbec to nebyl jednoduchý ústupek ze strany EU, ale udělali jsme to proto, abychom umožnili Severnímu Irsku zůstat součástí stejného celního území jako zbytek Spojeného království a vyhnuli se tak clům či kvótám, v rámci Spojeného království a udělali jsme to bez ohledu na to, že náš původní návrh pojistky pro Irsko byl jednoduchý, férový a neznamenal žádnou eh, skutečnou hranici v Jirském moři. A jediné, co pozitivně vzešlo ze včerejšího hlasování, je, že britský parlament zavrhnul Brexit bez dohody. To vítáme, protože eh, varianta bez dohody by byla eh, špatná pro všechny a pro Británii by to byla přímo katastrofa. Takže je dobře, že poslanci řekli, že to pro něj není přijatelné. Ale teď co dál? Vždy jsme říkali, a dnes to zopakujeme, že chceme maximálně blízké vztahy se Spojeným královstvím. Bylo to Spojené království, které mělo své vyjednavací limity a vlastně to doposavat znemožňovalo. To všem znamená, že eh, pro nás je jedinou alternativou eh, pro eh, tu pojistku nějaká jiná smlouva. Pokud chcete, abychom nemuseli využít pojistky, tak vybudujte pozitivní většinu pro ambicioznější vztah, ať už je to celní unie, která přiblíží Spojené království k jednotnému trhu. Zbývají necelé dva měsíce do vystoupení a proto potřebujeme pozitivní návrh ze strany Spojeného království, jak se vymanit ze slepé uličky. Pokud parlament nedokáže s ničím takovým přijít, tak je potřeba oslovit znovu britské občany. Pokud pane království potřebuje více času, i tady jsme otevření. Ale potřebujeme jasný plán, jasný návrh, jakým způsobem to pomůže problém vyřešit, protože není možné dát více času jenom kvůli planým slibům. Jsme jednotní, velice silně sjednocení, klidní, a pevně si stojíme za naším vyjednavačem a nadále budeme eh, sledovat mandát, který eh, jsme dostali jako parlament a rada. Takže je správné, že na základě této jednoty jsme zneklidněni, ale zároveň chceme zůstat i optimisty. Thank you. Mr. Děkuji, pan Fox, za eh, skupinu EKR a prosím, chovejte se Prosím, chovejte se slušně eh, k řečníkům. Pane Koberne, to bylo na vás. Paní předsedající, já jsem dnes odpoledne vyslechl pět projevů, které popisují, s jakými úsilí se, úsilím se eh, vyjednával eh, dohoda o vystoupení a jak dobrá je. Všichni jste si asi povšimli, že tato dohoda byla před dvěma týdny odmítnuta spodní komorou britského parlamentu velkou většinou. Teď tedy nenastává chvíle pro rétoriku, ale pro reflexy. Eh, vymanit, vymanit Spojené království z Evropské unie eh, bylo jasné, že nebude jednoduché. Teď ale budeme mít eh, jasnou cestu před sebou, pakliže se na ní vydáme. Vím, že jsou stále někteří, jako třeba Elmar Brock, že Spojené království zůstane a že z toho vycházejí. Ale to se nestane. Bylo by principiálně chybné ignorovat výsledek referenda. A prakticky je jasné, že ve dolní komoře britského parlamentu není většina pro takovou cestu. Pozměňovací návrh eh, na eh, druhé, eh, na druhé referendum byl stažen, protože neměl podporu. Britský, britská vláda i parlament chtějí Eh, odejít eh, z Evropské unie s dohodou. Abychom toho dosáhli, musíme změnit pro fungování protokolu o severním eh, Irsku. Musíme se maximálně snažit podporovat velkopáteční dohodu. Je ale paradoxem, že pojistka backstop, jejíž, jejímž účelem je vyhnout se tvrdé hranici, za 59 dní může zapříčinit vznik takové tvrdé hranice, Eh, mezi Irskem a Severním Irskem. Opakuji, backstop ve své současné formě nezabrání tvrdé hranici. Naopak ji vytvoří. Zvažme to. Může být snadné si dnes za eh, potlesku sednout eh, a hájit stávající pozici. Historie ale možná tak vlídná nebude, protože tak, jak situace vypadá, žádnou dohodu nemáme. Není žádná dohoda do té doby, než ji schválí obě dvě strany podle své práv, platné právní úpravy. A nestačí do nekonečna opakovat, že tu dohodu nelze změnit. To by vedlo k situaci bez dohody a to by vedlo, jak komise potvrdila minulý týden, k tvrdé hranici mezi Spojeným královstvím a Irskem. Já proto doufám, že i teď pozdě je možné učinit změny a doplňky tak, aby dohoda byla bezpečně uzavřena. Tak, jak řekl pan Barně, v případě e, situace bez dohody by EU e, eh, našla operativní způsob provádět eh, kontroly bez zavádění tvrdé kontroly. Cituji. To jsem citoval. Podívejme se na to teď. Podívejme se na to, jestli lhůty a mechanismy exitu nabízejí řešení. Eh, postupujme s dobrou vůlí, eh, s flexibilitou a eh, velkorysostí, které nejsou znakem slabosti, ale síly. Jde o budoucí partnerství mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím zajistěme, abychom vybudovali dlouhodobý vztah a podporovali společné hodnoty a sdílené zájmy v nejistém světě. Najdeme cestu, kterou budeme moci jít společně ku předu. Děkuji. Za skupinu ALDE pan Ferhoff. Uh, uh, Děkuji. Po včerejším hlasování paní May ohlásila, že přijede do Bruselu a já vám musím upřímně říci, já ji vždycky vítám. Určitě zde v Evropském parlamentu by měla být vítána. My už jsme ji sem zvali více než před rokem. Ale otázka dnes je, proč? Proč sem přijede? Aby dělala co? Aby změnila ty červené linie? které britský parlament používal od prvního dne? To by mohlo skutečně změnit výsledek celého tohoto procesu. A nebo, a to je můj druhý bod, jaký bude její mandát, protože v této chvíli, pane Foxy, vám musím říci, že od včerejška jsem neviděl, že by parlament dal Tereze May nějaký jasný mandát. Viděli jsme, že hlasoval proti celé řadě věcí. Proti dohodě, proti nedohodě, proti backstopu, ale do dneška za více než dva roky House of Commons neodhlasoval jediný návrh pro něco, pro nějaký vztah mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. Někdy. V posledních dvou měsících vám musím říci, to bylo velmi vyčerpávající. Nejenom na druhé straně kanálu, ale i tady. Nekonečné debaty, dlouhý seznam pozměňovacích návrhů, změny a návrhy, které lítaly všemi směry které vybíral předseda parlamentu a které potom eh, prohrály, ale opravdu malou většinou. Grief pozměňovací návrh, to bylo 4. prosince. To byl Remain nebo Cooper. To bylo 8. ledna. Ten zase o sedm hlasů neprošel. A včera zase neprošel jiný Kuprův pozměňovací návrh o 23 hlasů, anebo další pozměňovací návrh Lív, který zase prošel pouze o 16 hlasů, anebo Spellman pozměňovací návrh, ten zase prošel o 8 hlasů. Co pak tímto způsobem je možné vyřešit problém takového rozsahu? Co pak takto je to možno udělat? Vy to takto děláte? Každý den měníte svůj názor. Každý den měníte názor a vytváříte nejistotu a nestabilitu. Místo toho, abyste uzavřeli skutečně nový vztah mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. A já se na to dívám a nechápu to. Začalo to jako taková šarvátka v rámci konzervativní strany a dnes je to obrovský problém pro celou Británii. Třeba teď ten Spelmanův pozměňovací návrh, který prošel o 8 hlasů, takže no deal nebude a o pět minut později přijde eh, premiérka řekne, to bylo jen tak. Pořád vlastně je to ještě možné, že nebude dohoda. Já vám musím říci, že tak to už dále pokračovat nemůžeme. To je zcela nejasné a nestabilní. Já vám musím říci, že teď probíhá v této chvíli schůzka z vůdce opozice a premiérky. A já doufám, že se nějak dohodnou, nebo že budou diskutovat o nějakém obsahu, že nebudou jen jíst sušenky a pít čaj dnes odpoledne, protože to by mohlo být řešení tohoto problému, kdyby oni začali společně pracovat na transversálním přístupu napříč stranami, abychom věděli do budoucna, jaká je pozice Spojeného království, protože teď to nevíme. Pane Foxy, je nutno postavit zemi před stranu a říci, jak vidíte budoucí vztah mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii a nevyužívat nebo zneužívat Brexit k tomu, abyste se jeden zbavili druhého, protože to se právě teď odehrává. A pokud to má být eh, tento nový duch, který vzejde z Downing Street eh, dnes odpoledne, tak eh, paní May musí přijet do Bruselu aby nám řekla, co ta velká, drtivá většina napříč všemi stranami chce, jaký chce ten příští vztah. A myslím si, že to je také řešení pro ten backstop, protože pokud bude blízký vztah, jak uvedl Michel Barnier, tak ten backstop sice bude existovat, ale nebude nutné jej použít. Bude to jen taková teoretická pojistka, kterou nebude nutno použít. A znovu, my už jdeme tímto směrem. Hovořilo to Michel Barnier i Jean-Claude Juncker. Teď je na čase, aby i politická třída v Británii byla připravena tímto směrem a co nejrychleji, protože vy budete platit tu nejvyšší cenu za tu nedostatečnou jasnost. Our next speaker Dalším řečníkem je paní Scott Kejtou za zelené, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Westminster je v chaosu, jsou tady rozpory, které se ukázaly v hlasování Brexit, to byla vždycky jenom kupa sloganů, nemůže z toho nikdy být jasný vyjednavací postoj. A jak se blížíme ke konci eh, hry, tak se ukazuje, že šlo o fantazie a v selhání z toho se bude vinit Brusel. Je potřeba se vyznat v tom eh, britském chaosu. Většina občanů ví, že nejlepší budoucnost pro naše zemi je v rámci Evropské unie. A my tady můžeme nadále mm, být součástí největšího mírového světového projektu. Můžeme tak eh, vyřešit i Eh, největší problém, s ním se potýkáme, což jsou klimatické změny. Jsme ve většině a mladí lidé, jak se blíží k 18. narozeninám, si také přejí při hlasování zlepšit náš kontinent eh, v přátelském duchu. Parlament tedy řekl, že nechce odejít bez dohody, teď je potřeba, aby se nějaká dohoda vyjednala aby vedla k setrvání v EU. Tuto možnost rozhodnout musí znovu dostat britští občané. Nepřátelství podpůrců Brexitu, jak to vidíme tady, pro takovouto demokratickou kontrolu ukazuje, že se bojí. Bojí se, protože vědí stejně dobře jako já, že vůle britských občanů se změnila a otočila se proti ním, proti chaosu, který Brexit přináší. Kolegové, Kdyby to bylo v mé moci, ale bohužel to není, tak eh, eh, bych zakázala eh, slovo rubbish tady z tohoto plenárního sálu. Slovo má další řečník, to je paní Cimr. Je to problematické, obtížné pro nás, pro všechny a tak alespoň poprosím, abyste respektovali toho, kdo právě hovoří. Je nás tady hodně a musím říct, že na mé pravé pravici jsou ti, kteří zasahují do diskuzi. Prosím, poslouchejte, je to příliš důležité. No, nejsme tady v House of Commons, jsme tady v Evropském parlamentu, vážení kolegové. Danke, Frau. Děkuji, paní předsedající. My jsme eh, dnes i na naší frakci debatovali o tom, jak se postavit vzhledem k tomu eh, eh, včerejšímu výsledku hlasování. Pro naší frakci je to zcela jasné. My tedy stojíme za tou vyjednanou dohodou o vystoupení jako o dostupné dohodě. Není to optimální pro budoucí vztahy, ale jako podklad budoucích vztahů mezi EU a Velkou Británií, ale je to zřejmě to, co díky mnoha zdrojům, úsilí a nervům bylo vyjednáno za poslední rok a půl nebo dva roky. A já si myslím, že někdy je potřeba se rozhodnout, jestli to, co je možné dosáhnout společně, jestli eh, si zatím budeme stát, a nebo jestli eh, se zase budeme rozhodovat, jestli vytáhneme to nebo vytáhneme něco jiného takže potom budou ty společné podklady značně ohroženy. A já chci na tomto místě připomenout a říct to i kolegům eh, z, z dolní eh, komory britského parlamentu, co my jako Evropský parlament jsme eh, jsme dokázali před dvěma lety, když jsme naformulovali mandát pro vyjednávání. Byl to mandát, který dostal pan Barnier a Během těch debat eh, jsme zcela jasně řekli, jak důležité je během těchto eh, jednání chránit práva eh, evropských občanů v Anglii nebo ve Spojeném království a naopak britských občanů v Evropě. Dále o, plnou otázku stabilizace mírového procesu v severním Irsku, že to považujeme za nepřekročitelný limit. To nejde o naše hranice, je, je to otázka míru a stability v celé Unii. A e, já jsem e, se velice děvila během e, té včerejší e, debaty v britském parlamentu. Někdy jsem měla dojem, že britští kolegové vlastně nás neberou e, vůbec vážně. E, že některým procesům vlastně nerozumějí a že debatují tak, jako kdyby mohli sami rozhodovat o této změně. Ne, ne, eh, vážení kolegové v Londýně, musíte o tom mluvit i s námi, musíte brát vážně i naše stanoviska, nemůžete se tvářit jako britská říše by eh, se eh, rozpínala i v Evropské unii. My máme také demokracii, vy jste byli součást této demokracie, my jsme si vás vážili, respektovali jsme vás to, co se týče britské eh, diplomacie a demokracie. Eh, já jsem velice překvapená, jaký teátr se nám zde předkládá. A myslím, že je důležité se vrátit zpět na ten základ, z čeho jsme vycházeli a čeho jsme, eh, čeho jsme dosáhli a, a co se týče toho rozhovoru mezi Korbinem a e, Terezou e, May, nakonec e, se dohodli na jednání s EU. My jsme pro vytvářet další jasná, jasné vztahy, ale alespoň za naší frakci na některé věci nepřistoupíme. Já jsem velice ráda, že řečníci z dalších frakcí to řekli velice podobně. My nepřipustíme co se týče eh, práv zaměstnanosti, norem pro ochranu životní prostředí, norem pro ochranu eh, spotřebitele, že, ty, že to vše se bude ředit a oslabovat. My nepřipustíme, aby velkopáteční dohoda nebyla ve všech svých dílech respektována. My nepřipustíme tvrdou hranici, nepřipustíme, aby evropští občané 30. března byli považováni za občany třetích zemí ve Velké Británii a aby byli vystaveni diskriminaci, aby jim byla odebírána práva. A e, já chci také říci e, kolegům v britském parlamentu, že jsem měla radost, když si britští kolegové e, vyjednali právo do toho procesu mluvit, ale je potřeba, aby tím hlasem také jasně a nahlas řekli, co vlastně chtějí. Pane Farage, Pane máte slovo. Veřejné mínění a rozhořčenost určitě ovlivnily včerejší hlasování v House of Commons, kdy se odmítlo riziko druhého referenda, teď je vyhlídka článku 50. rozšíření také smetena ze, eh, ze stolu. A pokud jde o návrh Spelmanové, tak se zdá, že riziko odchodu bez dohody vzrostlo. Ano, je to pravda, ale ne kvůli tomu, co se včera stalo ve Westminsteru, ale kvůli té odpovědi, kterou jsme dostali od vás, vážení pánové, dnes odpoledne. Takže i když premiérka dostala většinovou podporu, dobře souhlasím s tím, že udělala obrovskou chybu tím, že podepsala tu pojistku, Ona odešla vlastně brzy ráno v Downing Street s vy jste jí dali ultimátum, takže ona něco podepsala, pak se ukázalo, že to je katastrofa. Podepsala něco, něco, co žádná země, pokud by nebyla přímo poražena ve válce, by nikdy nepodepsala. Teď jsme si tuto chybu uvědomili a House of Commons eh, nakonec eh, tedy usiluje o dohodu. Ale ještě jinou věc řeknu. Před referendem nikdo nevěděl, co to je komise, Evropská komise a jak pracuje Barroso, toho nikdo neznal. A Teď vidíme, že lidé se neuvědomují, že nevolení byrokraté v Bruselu vlastně pokořili premiérku našeho státu a to se nám nelíbí. A když a až se vrátí a bude se snažit být rozumná, znovu vyjednávat, tak vy nebudete chtít ustoupit ani opít. A proto se blíží odchod bez dohody kvůli těmto slovům a vyjádřením nejenom od komise, ale i také od řadu lidí v parlamentu směrem ke Spojenému království. Veřejné mínění určitě bude rozhorčené, že nikdo v Bruselu neustoupil. Mnozí budou říkat, že se vyjednává s fanatiky, kteří nechtějí být rozumní a kteří nemají smysl pro kompromis. A samozřejmě, že Tereza Mejová udělala jeden kompromis za druhým, až příliš kompromisu podle mě. A teď už začínáme myslet, že veřejnost si uvědomí, že odchod bez dohody je lepší než pojistka. To bude problém. Bude to problém pro vás, pro všechny, kteří eh, možná budete znovu zvoleni, protože odchod bez dohody znamená žádných 39 miliard a vaše voliči to budou muset zaplatit. Odchod bez dohody znamená, že 100 eh, milionů lahví proseka, které nakupujeme v Itálii, po, prodraží stejně jako 3 čtvrtě milionu německých aut. Takže bychom se měli všichni rozumně připravit na odchod bez eh, dohody v rámci VTO využít článek 24, tak abychom mohli poté, co 29. března odejdeme, abychom měli dvě, dva roky bez kvót, bez cel, bez jakýchkoliv omezení a tedy bez problémů a obtíží, ať už jde od Irsko, Brexit eh, nastane, vy budete chráněni alespoň po dva roky a vaši voliči, dámy a pánové, Eh, rovněž já si myslím, že to je v tuto chvíli jediná konstruktivní cesta ku předu. Uh, Děkuji, paní předsedající. Pro poslední dva a půl roku byly uh, dlouhou a únavnou sérií překážek, uh, uh, které nám byly kladeny do cesty při cestě z Evropské unie. Uh, Vyvrcholilo to v backstopu. Eh, Dolní komora britského parlamentu odmítla eh, tu takzvanou dohodu a poslala premiérku znovu jednat s komisí. Ale komise nám říká, že jednat nebude. Eh, Britský parlament možná se rozhodl, že nechce prodloužit článek 50, ale Eh, víme, že eh, tedy právní úprava toto umožňuje a Rada Evropské unie, eh, pak když se dohodne, tento článek může prodloužit. Opravdu odejdeme 29. března a nebo britský politický establishment zvrátí výsledek referenda. To nejlepší, co se teď může stát, je to, že když nedosáhneme dohody 29. března, že Eh, odejdeme tedy podle eh, podmínek VTO, článek 50 vyprší a eh, Evropská smlouva přestane platit. Pakliže tomu britský parlament zabrání, tak se to znamená, že se postavil proti britskému lidu a to bude mít zcela zásadní dopady na jakoukoliv víru v demokracii, která ještě ve Spojeném království zbývá. Pan Wolf. Děkuji. Dnes je dobrý den pro Brexit, dnes je to dobrý den pro britskou demokracii, protože za poslední dva roky naše vláda sešla ze cesty. Místo, aby vyjednávala, tak začala ustupovat. Evropská unie chce nás dohnat k pojistce, chce, abychom s nimi přestali vést hospodářskou soutěž na celosvětové scéně. Přitom eh, partneři ve Westminsteru a Evropském parlamentu už eh, otevírají eh, lahve koslavě. Jako Konstantní negativismus, eh, slabiny, poraženectví, to jsme svědkem neustálých, neustálého oslabování. Já myslím, že na toto nepřistoupí britští občané, protože ty si cení toho, jak hlasovali, nebojí se dohody na základě VTO, těší se na nezávislou budoucnost a britská vláda Ehm, se rozhodla, že se postaví za jejich názor, konečno, konečně začala bojovat eh, na našem, za naši nezávislost. Tím, že jsme se včera spojili, tak jsme uspěli, znovu jsme ukázali, že jsme odhodláni vystoupit z EU, že dojde na Brexit a že se staneme nezávislým státem. Děkuji. Nyní na závěr této diskuze předávám slovo paní Čiot z Rady. Děkuji paní předsedkyně, vážení dámy a pánové. Pokud parlamentní proces povede k ratifikaci dohody o vystoupení, tak eh, Doufejme, že to bude podle časových lhůt Tam my budeme muset přistoupit k dalším krokům. Musíme začít s implementací. Implementace bude muset být bedlivě sledována, aby byla ku prospěchu občanů i firm, aby přispěla k vybudování důvěry, kterou potřebujeme pro vyjednání budoucích vztahů. To určitě nebude snadné. Proto počítáme se spoluprácí s vámi ve všech fázích tohoto procesu v příštích letech. Ještě jednou děkuji za pozornost. Děkuji, dámy a pánové, rozprava je tímto ukončena.